Mm, bez mikrofonu, bohužel. Um, vypadl. Zlepšila by se důvěryhodnost makroobezřetnostní politiky v EU a také ES, ESRB by byla schopna lépe vykonávat svůj mandát. Já eh, mám tedy určité pozměňovací návrhy, které chtějí posílit a zdůraznit právě tyto aspekty. I když je zde úzká spolupráce mezi ECB a ESRB, a je také důležitý dobrý tok informací, aby se zlepšila schopnost eh, um, Evropské rady pro systémová rizika monitorovat a analyzovat eh, celoevropská systémová rizika. E SRB musí být autonomní a také musí mít lepší viditelnost, musí to být plně zajištěno, eh, tato autonomita a viditelnost. Zároveň eh, zde musí být také zaručena demokratická odpovědnost a transparentnost SRB. Máme zde um, tedy um, nutnost jasně vyjasnit úkoly vedoucího sekretariátu SRB a také jmenování vedoucího sekretariátu. To má být až po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. Um, Evropský parlament a rada musí být dostatečně podrobně informovány o této věci. Také první místo předseda musí být jmenován transparentním způsobem tím, že se mezi sebou dohodnou hlavy států a vlád eh, zemí eurozóny po konzultaci s Evropským parlamentem, a to na období pěti let. Je zapotřebí, aby tam bylo eh, rovnovážné zastoupení všech členů. Fungování, řízení a eh, složení SRB musí vycházet se zásad právního státu, základních práv a také musí um, respektovat svrchovanost zemí. Transparentnost, demokratická odpovědnost um, je zásadní pro důvěryhodný systém ochrany finančních situace, pokud chce opravdu Evropská unie účinně předcházet finančním eh, systémovým rizikům anebo je snižovat a pokud chce uh, dosa, pokud se zaručit také eh, dobrý růst eh, tohoto sektoru v rámci Evropské unie. Děkuji. Nyní pan Rode. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodaji za návrh tohoto stanoviska. Naprosto jistě podporuji vaše úsilí posílit transparentnost a také vždy podpořím snahu o lepší fungování a efektivnější učení, eh, fungování Evropské rady pro systémová rizika. Autonomie, efektivita, transparentnost, to je všechno důležité, aby se zajistila lepší situace jak v eurozóně, tak i mimo eurozónu. Eh, nicméně dovolte mi dva dotazy, pane zpravodaji. Za prvé, v pozměňovacím návrhu 10 a 12 Ehm, vlastně vy, mm, vyškrtáváte ehm, místo předsedu pro ECB a za druhé, pokud jsem to dobře pochopil, tak Ekon hlasoval na konci září, tedy bude hlasovat až na konci září, tak se chci zeptat, proč my máme tu lhůtu pro, pozměňova, pro, pro předkládání pozměňovacích návrhů tak brzy? Ehm, bylo by možné tu lhůtu nějak prodloužit? minimálně tedy třeba na ten příští týden. A děkuji ale vám, pane zpravodaj, za práce, také děkuji komisi. Eh, pardon, výboru Ekon. Děkuji nyní paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu Chrysogonovi za návrh. Chci říci, že teď eh, zde hovořím, eh, nebo zastupuji kolegyně Evelyn Regner, takže ona by Rovněž chtěla podpořit úsilí o transparentnost, nezávislost a autonomii SRB. Evelyn by rovněž ještě k tomu ráda něco dodala. Co se týče složení rady, Evelyn by ráda, aby tam byly také zapojeni sociální partneři, že to jejich zapojení musí být silnější. Ona se domnívá, že to je velice důležité. Mm, dohled nad eh, makroekonomickými nerovnováhami si vyžaduje, aby se toho všeho, mm, těch všech jednání účastnili i sociální partneři. Jsou tam, eh, protože se tam nejedná pouze o ty ekonomické dopady, pak, že by tam měli být třeba zástupci zejména odborů a také spotřebitelských organizací, takže i oni by měli být členem té rady SRB. Je to důležité, aby to vytvořilo určitou protiváhu. A dále, co se týče pozice Evropského parlamentu, my bychom chtěli posílit eh, hm, postavení Evropského parlamentu. To znamená, parlament by měl mít stejné pravomoci jako rada a jako komise, zejména by měl být schopen eh, přeskoumávat návrhy komise, které se týkají SRB a nakonec bychom měli usilovat o genderové vyvážení um, členů rady SRB. Víme, že to by asi bylo velice obtížné, protože členové jsou pouze guvernéři centrálních bank, ale myslím si, že stejně bychom měli trvat na tom, aby se brali v, otáz, v potaz otázky genderové vyváženosti. Děkuji. Děkuji říká pan předseda. Už se nikdo další nehlásí o slovo. Takže chce se k tomu ještě mm, vyslovit komise. Vypadá že to, že nikoli. Takže lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla, e, bylo řečeno, že to je 22. května ale pokud eh, byste si přáli, tak je možné tu lhůtu ještě prodloužit. To znamená do 29. o jeden týden. Dobře, takže o jeden týden se prodlouží lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, je to tedy 29. května v poledne. Děkuji. A pan zpravodaj to ještě není. We continue by point 17, consideration of draft report. Můžeme pokračovat zprávou o bezřetnostním dohledu nad investičními podniky. A znovu dostává slovo pan Krysogono. Thank you, Chairman. Uh, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Investiční firmy plní důležitou úlohu v otázce úspor investice v Ruské unii s mnoha různými službami, které podporují účinnou alokaci kapitálu a řízení rizik. Robustní dohled nad tímto sektorem je součástí regulačních podmínek, než finanční instituce mohou poskytovat služby v rámci Unie. Stávající režimy vycházejí z eh, na sobě navazující re, regulační mezinárodní standardy, pro velké bankovní skupiny, ale zdá se, že dostatečně neřeší některá specifická rizika, která eh, jsou nedílnou součástí eh, činnosti investičních eh, podniků. Tento návrh se snaží ošetřit některé, některá zranitelná místa rizika prostřednictvím prudenčních opatření na unijní úrovni tomto kontextu pozměňovací návrhy, které jsem zapracoval do svého návrhu, mají posílit nadcha- na, eh, následující aspekty. Za prvé, posílení transparentnosti, pokud jde o vykazovací povinnosti vůči orgánům, včetně EBA. Dále přitvrzení postihu, které příslušné orgány mohou uvalovat na tyto firmy v případě, že nerespektují své závazky. A to konkrétně doporučuji posílit celou situaci nejenom prostřednictvím posílení finančních postihů, ale také uplatněním povinnosti zveřejnit postihy na eh, eh, stránkách těchto podniků nejenom na stránkách relevantních regulačních, eh, regu, regulačních orgánů. Kromě toho jsou tu návrhy, které mají lépe řešit politiku odměňování tím, že například omezí variabilní část odměny, odměny na, jenom na určité procento. A další eh, je článek 29 tohoto návrhu. Mám za to, že investiční firma která požívá eh, pod veřejnou finanční podporu, by neměla mít možnost platit eh, tyto druhy odměn. A eh, těším se na koordinaci se stínovými zpravodaji v této věci. Děkuji. Paní Delvo, děkuji. Pane předsedo, řekla bych, že obecně Vítáme tento návrh komise. Je to technická záležitost a já myslím, že určitě potřebujeme silné kapitálové trhy, abychom zejména v kontextu Brexitu byli schopni přilákat firmy do Evropské unie. Jen pro vaši informaci, EBA, Evropský bankovní orgán, má za to, že firmy ve Spojeném království představují asi 80 všech aktiv z e, těchto firm z Evropské unie. Takže je to opravdu zcela zásadní otázka. Víme, že investiční firmy um, také konkurují s některými úvěrovými organizacemi při poskytování investic, ale eh, eh, nedávají půjčky, nedávají se do nich vklady. Je to trošku jiný eh, profil, je trošku jiný model a mnoho z nich je podpoře, podrobeno určitým výjimkám z mezinárodní legislativy. Což samozřejmě se pak dotýká fungování vnitřního trhu. Takže EBA Eh, stanovila 11 různých druhů těchto firm a tento návrh eh, nyní počítá pouze s, tře, s třema kategoriemi. To jsou ty systémově významné investiční firmy, to je třída 1 a ty eh, zůstanou tedy na to, v té první úrovni CRD, dále investiční firmy, které jsou méně systémově významné, ale které nicméně musí plnit požadavky tohoto nařízení. A dále třída 3, menší firmy, které nemusí eh, splňovat ty kapitálové eh, požadavky například. A teď tu máme návrhy, které mají zvýšit transparentnost, kde se sdílím postoj eh, zpravodaje. Dále posílení postihů. Musím zkontrolovat, zda nejsou ty postihy příliš vysoké že myslím, že je to opravdu velmi silné. A, a pak je tu samozřejmě ten aspekt toho odměňování. Tam nejsem připravena na diskuzi, protože musíme se podívat také na to, zda se toto odměňování týká těch příslušných subjektů, těch, kdo přijímají rizika, těch tří typů investičních firm, nebo se to týká pouze některých specifických investičních firm. Byla bych tudíž vděčná zpravodaji, kdy mi vydal určitý čas k tomu, abych to prověřila. Děkuji. Čili jen pro informaci, Ekon bude mít první výměnu názoru zítra a zpravodaj, zpravodaj v Ekonu to chce vyřešit velice rychle. Ovšem nevím samozřejmě, jestli to uspěje. Potřebujeme více informací k různým druhům těch investičních firm. Děkuji. Rovněž děkuji. Žádná další žádost o slovo. Přeje si komise slovo. Takže budeme mít lhůtu pro návrhy 29. do oběda Možná, možná i později, kdyby to šlo. Dobrá. Sekretariát kontroluje, zda to je možné. Prozatím 29. května. Můžeme to ještě prodloužit. Dobrá. A dostáváme se k 18. Návrh týkající se platného práva pro eh, postoupení pohledávek na třetí strany. Já jsem v této věci zpravodajem. Dovolte mi uvést základní věci k této zprávě, která, která je bohužel k dispozici pouze, pouze eh, anglicky a vzhledem k tomu, že se to sestává z z 15 článků a řídí se to ří, nařízením Řím 1 eh, a Řím 2. Proto se návrh zprávy zaměřuje pouze na tyto články, které jsou specifické, pokud jde o ten návrh komise, nikoli v článků, které jsou uh, převzaty. Pokud jde o hlavní eh, platné pravidlo, tak ten návrh žádá, aby to bylo eh, právo obvyklého bydliště, eh, aby tam byla maximální jistota, eh, takže proto, tedy toho bydliště toho postupitele, postoupení, která se dělí, dělají kolektivně, by měla být vyloučena z rozsahu působnosti nařízení. Nařízení 2015 lomeno 848 o eh, insolvenci již obsahuje pravidla týkající se eh, rozhodného práva. Rovněž eh, by ty dopady na třetí, třetí stranu pro dlužníky měly být regulovány pouze Římem 1. Takže by se explicitně měli vyloučit dlužníci z eh, těchto eh, třetích stran, tedy eh, z těchto pravidel. Takže to jsou hlavní obsahové body a nyní dám slovo případně vám. Paní Delvo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem si přečetla ten návrh a myslím si, nejsem opravdu odbornice na, toto, na tyto otázky, ale vítám vůli komise vytvořit právní zákonný rámec, harmonický s cílem posílení právní jistoty. Přestože lituji, že pokud jsem správně informována, tak žádné združení spotřebitelů nebylo zapojeno do veřejných konzultací. Pro nás by bylo zajímavé, kdyby tomu tak bylo. Omlouvám se, ale mám spíše otázky než připomínky. Pane předsedo, vy jakožto zpravodaj, vy jste navrhl, že se vyloučí eh, dlužníci z oblasti působnosti nařízení a já bych se chtěla zeptat, zda komise nevidí možný střed zájmů mezi nařízením a článkem 14 Římu 1. To by byla moje první otázka. Druhá otázka se týká pozměňovacího návrhu 3, který rozšiřuje oblast působnosti nařízení a zapracovává tam převod smluv. Takže pokud jsem to dobře pochopila, že tak tím se vlastně eh, vylučuje působnost Římu 1 na tento případ? A třetí otázka se týká titrizace, tedy jaké jsou důvody z toho, že komise vytvořila výjimku pro hm, titrizaci a proč potřebujeme větší flexibilitu v této oblasti. To jsou tedy otázky, které mám a byla bych velmi ráda, kdybych mohla dostat na ně odpovědi. Uh, does the commission wish to take the floor? Chce si vzít slovo komise? Yes, thank you, Mr. Chairman. Um, um... No, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem teď právě přišla, takže jsem slyšela pouze poslední otázku. Ptala jsem se, jak je to s tou sekuritizací je tam výjimka pro sekuritizaci. Takže proč je, tam ta, proč je ta výjimka pro sekuritizaci a proč potřebujeme ještě více flexibility v této situaci? První otázka se týká návrhu zpravodaje, že by se vyloučili dlužníci z oblasti působnosti nařízení. Takže je zde nějaký možný střed mezi nařízením a článku 14 Římu 1 a třetí otázka se týká pozměňovacího návrhu 3, který rozšiřuje oblast působnosti nařízení a zapracovává tam převod smluv. Takže pokud jsem to dobře pochopila, tak se tímto vylučuje působnost Římu 1 hmm, na tuto oblast. Je to tedy takto, jak to bylo myšleno? Je toto cíl těch pozměňovacích návrhů? Hmm, ano, děkuji. Já musím říct, že jsem vůbec vlastně nějak nenašla tu zprávu, protože vůbec nikde nebyla k dispozici. Takže já tady mohu, zatím nemohu odpovědět na tu otázku, která se týká proč toho, proč byl vyloučen dlužník, ale k těm ostatním vám mohu říci naše pozici. Takže proč více flexibility u té sekuritizace. Komise se domnívá, že vzhledem k tomu, že tento návrh se týká třetích stran, tak hlavní pravidlo by mělo být to právo v obvyklém bydlišti postupitele, e, spíše než to právo postoupené pohledávky. Protože nebo ta třetí část, protože jinak e, tam, e, tam by se vlastně spíše mm, tam, tam by se narušila ta autonomie eh, vybrat si, takže my tedy navrhujeme právo v obvyklém bydlišti postupitele. Nicméně mm, to se setkalo s velice silnou opozicí kolegů, kteří se věnují finančním trhům. Eh, ten důvod je takový, že dnes je to tak, že sekuritizace se provádí eh, v zásadě velkými operátory, velký, jsou to velké banky, velké instituce, které jsou schopny eh, vytvářet strukturované produkty ve svých transakcích takovým způsobem nebo za takovým účelem, eh, aby to vlastně bylo mm, a, a tam je to vlastně, tam většinou to nej, nej nejlepší nebo nejvhodnější právo je právo postoupené pohledávky. Takže velké banky, mm, což jsou vlastně, takže tam je ten postupník a postupitel se vlastně dohodne s dlužníky toho postupitele, že bude nejlepší ehm, vlastně svázat do balíčku ty pohledávky a použít právo postoupené pohledávky. Takže všichni dlužníci, všechny pohledávky, které jsou postoupené postupitelem postupníkovi, se potom řídí stejným právem. Takže oni to dělají tak, takovýmto způsobem. Problémem je to, že čím, eh, nebo tím menší subjekty takto postupovat nemůžou. Um, my jsme se museli rozhodnout, eh, buď budeme mít nějaký návrh, nebo tam vůbec žádný návrh nebude, protože opravdu finanční instituce byly silně v opozici. My jsme se domnívali, že místo toho, abychom umožnili sekuritizaci pouze právo postoupené pohledávky, tak jsme se rozhodli, aby tam vlastně ještě měli možnost i zvolit si právo v obvyklém bydlišti postupitele a aby se vlastně měli, aby tam byla možnost volby. Myšlenkou bylo to, že respektujeme stávající praxi, kterou používají ti velcí operátoři, ale zároveň vlastně umožníme malým operátorům, aby také vstoupili na trh sekuritizace, tím, že jim umožňujeme, tím, že jim eh, umožníme používat to právo v obvyklém bydlišti postupitele. Je to tedy určitý takový kompromis v rámci komise, kterého jsme dosáhli eh, v této oblasti. Mysleli jsme si, že je velice důležité mít to právo v obvyklém bydliště postupitele. Ale pak tam byli kolegové, kteří říkali, že je důležité brát také v úvahu ty zájmy finančních institucí a je důležité zkrátka, aby se nenarušily ty osvědčené zavedené postupy, které se používají v oblasti sekuritizace. Proto jsme se rozhodli pro určité mm, vyvážené řešení, to znamená stejná pravidla pro všechny. Záleží tedy na tom, jak jsou strukturované ty produkty a pak se mohou ty strany rozhodnout, zda si zvolí právo v obvyklém bydliště postupitele nebo právo postoupené pohledávky. Je to kompromisní návrh a chápeme, že možná nechat těm stranám možnost eh, volit o něčem, co se vlastně týká třetí strany. To možná není úplně ideální, ale domnívám se zkrátka, že to je jaksi eh, takový kompromis. A pak otázka transferu smluv. Takže to trošku možná přineslo nejasnost. Zde se nejedná o to, že bychom chtěli ošetřit i transfer kontraktů, transfer smluv. Zde se hovoří o transferu smluv, ale pouze do té míry, kdy může dojít eh, ke konfliktu mezi postupníkem a mezi mm, tím příjemcem. Myslíme si, že bylo důležité rozhodnout, jaké právo by tam potom bylo v tom eh, případě ehm, před, té kolize přednostních práv. Protože pokud by tam byla nějaká pohledávka, která by byla transferovaná, eh, která by byla přenesena může to vlastně být i třeba neumyslně nebo umyslně. Zkrátka dochází k tomu, vypadá to tedy, bohužel, že to není tak neobvyklé, takže může vlastně tam dojít k té kolizi um, přednostních práv. Takže jsme se dohodli, že bude také dobré ošetřit takovou situaci a říci, že takové běžné um, pravidlo, které se týká těch třetích stran, by se uplatňovalo i pro ty, v těchto situacích. Um, ale vlastně nějak nevstupujeme do práva, které se týká transferu smluv, ani které se týká novace, clearingu, vypořádání. To všechno eh, je buď podle práva, které si zvolí strany, anebo eh, je to mm, vlastně navrženo těmi nediskrečními, nediskrečními pravidly, které se uplatňují v finančních trzích. Obdržela jste, paní Delvo, odpovědi na eh, vaše otázky? Já bych připom, přip, ještě eh, přidal k pozměňovacímu návrhu 3, že tento návrh má jen eh, sladit ten bod odůvodnění k věcným ustanovením, eh, tak jak je navrhla komise. To je všechno. A třináctka, pozměňovací návrh 13. Smysl té změny je, aby to rozhodné právo se jaksi přiblížilo těm eh, postoupeným eh, pohledávkám. Já doufám, že tedy to eh, tím jsme vysvětlili ten smysl těchto dvou změn. Jsou k tomu nějaké další připomínky? Návrh lhuty pro pozměňovací návrh je květen 24 do, pol, do oběda Děkuji. běžných okolností bychom teď pokračovali dvacítkou, ale chybí nám zpravodajové paní Gebhardt a pan Foss. To by se týkalo tedy těch smluv na dodání digitálního obsahu, takže to musíme odložit. Dále 21. Subsidiarita. To je, to berete tedy na, to je, pouze k tomu něco, co bychom měli vzít na vědomí. A dostáváme se zpátky k bodu, který, jsme, který nám zůstal. A to je výměna názorů k pravidlům a zásadám týkající se mechanismu myšlenské státy kontroly komisy při výkonu prováděcích pravomocí. Máme dvě varianty. Pan Šájer je zpravodajem, ale pan Šájer tu není. Ovšem mám jeho poznámky. Mohu vám je přečíst, nebo na něj 15 minut budeme muset počkat. Říkáte, že se do toho mám pustit. Dobrá. Takže já, tedy pan Šajer, vám chci říci, že takže motivace komise přeložení tohoto návrhu vychází z, z komitologie a z případu glyfosátu. Podle návrhu komise v nízkém počtu případů souvisejících s politicky citlivými otázkami postup komitologie vedl takzvanému scénáři bez stanoviska, no opinion, což není akceptovatelné, protože komise má diskreční pravomoc rozhodovat eh, o tom, zda bude prováděcí akt přijat, nebo může rozhodnout o tom, že ho nepřijme. Vzhledem k tomu, že se to týká konkrétních oblastí, kde se, které jsou citlivé Eh, tak komise navrhla čtyři zacílené pozměňovací návrhy. Tyto změny by údajně podle komise mohly zabránit těm případům, kdy bude eh, tedy bez vyslovení eh, no opinion. Za prvé, příležitost dalšího zasedání rovalacího výboru na ministerské úrovni. Za další, návrh změny metodiky hlasovacích pravidel v, o tom odvolacím výboru. A konečně zveřejnění eh, hlasování. Zadále komise by měla mít možnost formálně odkázat určité případy poté po výsledku eh, tomto výsledku absenci rozhodnutí a eh, to jakožto nezávazného dokumentu pro radu. Eh, rady. A je důležité vzít v potaz, že navzdory zdůvodnění sama komise uvedla, že postup komitologie údajně obecně funguje dobře. Přeskoumám také ty čtyři konkrétní pozměňovací návrhy a je mou povinností zmínit, že jsme obdrželi Zatím pět stanovisek od Envy, Inta, Econ, Itre a Agri. A nadále ještě očekáváme na to, aby se vyslovilo AFCO. A kromě toho ještě francouzský, český a polský parlament se vyjádřil a my jejich stanoviska vezmeme potaz. Takže tolik poselství pana Šajera. Jsou k tomu nějaké připomínky z vaší strany, paní Kaufmann? Ano, děkuji. Je to samozřejmě škoda, že kolega Šajer zde není, protože se tímto zabývá velmi intenzivně a velmi dlouho tady tímto tématem. Já vlastně mohu pouze souhlasit s ním, že příklad glyfozátu je takový exemplární. Nesmí tomu být tak, že členské státy se zřeknou v konečné fázi své odpovědnosti a potom vlastně to a přesunou tuto odpovědnost na Evropskou komisi a musím tedy říct si, že návrh komise co se týká prováděcích eh, aktů, hodnotíme pozitivně. Stanovisko výboru ještě neznám. AFKO, jak jste se zmínil, na tom bude ještě dále pracovat, ale myslím si, že v zásadě ta změna hlasovacího postupu nebo odsouhlasovacího postupu a ten návrh, na kterém bychom mohli, se kterým bychom mohli pracovat, a také otázka toho výboru na eh, ministerské úrovni. Myslím si, že je to smysluplné, aby eh, členské státy skutečně brali vážně svou zodpovědnost a nepřesouvali ji. Požadavek na větší transparentnost v souvislosti s hlasováním zástupců členských států v tom výboru. Ano, to je důležité, protože to je vlastně veřejně přístupné a občané musí vědět, jak zástupci vlád a jejich zástupci tedy z jejich státu se chovají, jak se staví k jednotlivým věcem, protože ne souhlasím s tím, že v konečné fázi je vždy Brusel brán za toho vyníka, ale vždy to rozhodování je vlastně uh, na straně eh, zástupců jednotlivých členských států, takže u takovýchto důležitých věcí, jako bylo rozhodnutí v otázce glyfozátu, tak to by opravdu mělo být zveřejňováno. Děkuji. Pan Rode. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předseda. Když se podíváte na tu formulaci v té složce, tak je to velice technická záležitost. Ale z určitého pohledu to také v podstatě ukazuje na určité podobnosti, které máme v, naší kom, v našem společen, společenství. To znamená, že nejenom jako Němci, Dánové, Poláci a tak dále, eh, to je samozřejmě, nevždy je to bráno tak eh, stejně, vážně, protože z mého hlediska je absurdní, že máme otevřený parlament, možná jeden z nejotevřenějších na světě, ale lidé v Evropě si myslí, že všechno, co děláme v Evropě, je uzavřené, že není žádná transparentnost. Proč? Protože rada je naprosto uzavřená, naprosto se je nepřístupná jakékoliv kontrole, ze strany občanů nebo tohoto parlamentu a s tím by se něco mělo dělat. Myslím, že se na tom shodneme. Toto přeskoumání, tento mu mohu jedině podpořit, pod, podporuje slova zpravodaje, která jste tady přečetl, pane předsedo, a nebudu teď zacházet do podrobností, ale myslím, že tu paní, paní Kaufmann řekla něco velmi platného, ale začněme podpořme tento návrh, ale ať je to pouze začátek. Pan, pan Dirán, ano, děkuji, pane předsedo. Já se budu hovořit jakožto zpravodaj za AFKO, protože jsem zpravodaj pro stanoviska za výbor AFKO a chci vám pouze říci, že stanovisko AFKO by mohlo být už zpracováno docela dlouho, ale máme určité problémy, protože v rámci frakcí je určitá nejednotnost, ale už skoro je ten finální návrh zpracovaný. AVKO stejně tak jako to, co zde řekli mý kolegové před chvílí, tak my podporujeme samozřejmě ten princip komise, to, že musíme směřovat k větší transparentnosti, k odblokování situace. Jediná otázka, kterou si kladu a kterou kladu i zde, stejně jako v Afku je, zda ten cíl je chválihodný, ale zda ty prostředky k dosažení tohoto cíle jsou správné. Například eh, res, eh, Eh, využití té třetí úrovně ministerské, a kdežto už jsme zablokovaní na té první úrovni, na úrovni státu, tak to by pouze dodalo, dal, doplnilo další vrstvu a nic by to jaksi nového nebo lepšího nepřineslo. Takže myslím si, že stále s tím stejným cílem, se kterým souhlasím, bychom možná měli směřovat k určitému efektivnějšímu řešení, které by spočívalo v tom, že bychom nenav, nenavrhovali určitého radu mm, komisí, protože komise může rozhodovat, když členské státy nejsou schopny tedy dosáhnout majority, tak to si myslím, že u některých témat, která jsou v tom nařízení závažných, která se týkají zdraví, zdravotnictví, která se týkají přímo eh, otázek přímo spojených s lidským životem, pokud by tedy nebylo dosaženo většiny, ta komise by neměla právo umožnit. Eh, Takže my bychom vlastně nenahrazovali neschopnost rozhodnutí tím, že nějaký třetí subjekt, tedy komise, by rozhodla za členské státy, které by nebyly toho schopny. To je jediný bod, kde, o kterém si myslím, že bychom měli debatovat. Říkám, to není otázka nesouhlasu s principem, ale jenom to, abychom nedali komisi tu pravomoc legislativní, kterou ten text jim jí vlastně nepřiděluje. Eh, does the commission... Chce případně komise si vzít slovo? Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozitivní připomínky taková připomínka k tomu, co řekl pan Duran. Bereme na vědomí tuto připomínku, také ty diskuze z výboru AVKO. Pokazuje na to, že by to myslím, se obracelo logiku nařízení o komitologie, to znamená, že je potřeba kvalifikovaná většina k tomu, abychom zabránili prováděcímu aktu v jeho přijetím. To má samozřejmě dopady na to, o čem jsou eh, jako mytologie a prováděcí akty, to je hladké uplatňování základního aktu. Jakožto parlament a, spolulegislátor již, již byste to měli mít v základním aktu, nemuseli bychom se v komitologii vracet k zásadním eh, strategickým politickým volbám ale jinak samozřejmě podporujeme to, co jste řekli. Thank you very much. Ano, děkuji. Takže jediná věc, kterou teď můžeme učinit, je to, že tedy eh, mohu oznámit, že 20. a 21. června se koná v Bruselu naše další schůze, naše budoucí schůze. A to už je vše. V půl, pardon, v pět hodin bude schůze koordinátorů. Toto jednání je skončeno. Takže prosím, na schůzi koordinátorů přijďte včas. Vím, že třeba pan Fos asi bude mít dost naspěch. Všem vám děkuji a uvidíme se za hodinu.